aby se naučili poslouchat i hlas opozice. Předchozí eh, prohlášení bylo prohlášením, které se týkalo toho, co se udalo v parlamentu včera. A proto eh, se vztahlo k danému článku jednacího řádu. Zatímco váš eh, se tomuto nevztahoval, nyní k hlasování. Takže vaše vystoupení nebylo připustné podle jednacího řádu. A nyní budeme hlasovat o zprávě paní Valán o zelení komise o investičních projektech týkajících se energetické infrastruktury v rámci Evropského společenství. Nejprve je zde blok poznacích návrhů, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh číslo 4 ve dvou částech. Nejprve první část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Poznací návrh číslo 30 jmenovitě. Hlasujte, prosím. Hlasování ukončeno. Přijato 327 hlasů pro. Nyní číslo 41. Opět dílčím hlasování. Nejprve první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní je druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Poslanci návrh číslo 59. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozvací návrh číslo 77. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Poznací návrh číslo 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Číslo 74. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Nyní poznací návrh číslo 78. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 79. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Nyní eh, ověříme se to elektronicky. Hlasujeme o 79. Hlasujte, prosím. Číslo 79. Hlasování ukončeno. Zamítnuto 300 31 hlasy proti 257. Není číslo 53, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 80, ehm, dělčí hlasování nejprve s tím, že druhá část tady bude jmenovitě, nejprve první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část jmenovitým hlasováním. Hlasujte, prosím. Hlasování je ukončeno. Zamítnuto. 348 hlasů proti. Číslo 54. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 81. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 75. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Poznací návrh číslo 76 ve dvou částech. Nejprve první část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh číslo 5. Ten odpadá, pardon. Budeme hlasovat o takto změněném návrhu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní hlasujeme o návrhu legislativního usnesení. Elektronicky hlasujte, prosím. Hlasování ukončeno. Přijato pro hlasovalo 551 poslanců. Blahopřeji zpravodajce. Prosím, máte slovo. Wait a second. Počkejte chviličku. Non funziona la mia macchina. Nefunguje můj hlasovací přístroj. Někdo vám musí tedy přijít přístroj spravit. OK. Dobrá. OK, who has a machine problem? Kdo má problém s hlasovacím přístrojem, prosím zvedněte ruku. Tam dva, tři. Tak to je všechno. Prosím technika, aby to spravil. A nyní budeme hlasovat o šesti návrzích usnesení o situaci na Ukrajině. Rád bych eh, informoval o tom, že návrh usnesení B7 115 2010 byl stažen. Nejprve původní text odstavce číslo 4. Tady máme ústní poznací návrh pana Predy, takže prosím, máte slovo, pane Preda. Děkuji, pane předsedající. Já bych rád prezentoval tento ústní poznací návrh. Žádáme po ukrajinských orgánech nejenom, aby Ukrajina ratifikovala rámcovou umluvu Rady Evropy na ochranu záhodnostních menšin a Evropskou chartu o menšinových jazycích, aby také se zasazoval zlepšení situace národnostních menšin, jejich účast na politickém životě a zjistila možnost výuky v jejich jazyce. E, v, po volbách je třeba připomenout, že vnější politika Unie se zakládá na dodržování lidských práv, včetně práv menšin. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Děkuji. τροπολογίας. Je někdo proti tomu, abychom hlasovali o tomto ústním změnovém návrhu? Zase, že nikoli. Můžeme tady hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Takže výchozí text byl přijat s tímto ústním poznacím návrhem. Dále poznací návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. K odstavce 14 má pan Gáler ústní poznací návrh, který nám chce prezentovat. Týká se druhé části, dávám rovnou slovo. Děkuji, pane předsedající. Co se týče tady toho pozměňovacího návrhu, myslím si, že nepotřebujeme oddělené hlasování. Žádá komisi, aby připravila indikátory na 2011-2013 eh, do asociačního programu. původní textu je to přesně naopak a to si myslím, že z věcného hlediska není správné. Není-li námitek proti tomuto osmému pozměňovacímu návrhu, tak budeme hlasovat o celém tom odstavci naraz, nikoli po částech. Takže hlasujeme odstavci 14, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pan Gáler by nyní rád přednesl ústní pozměňovací návrh odstavci 15. Prosím, máte slovo. Děkuji, je to jenom věcná připomínka. Tak, jak je to nyní formulováno, je to správné. V původním textu se to, totiž ten odkaz, jak je formulován správný, nebyl. Já si myslím, že to nemusím číst, ten pozměňovací návrh máte také písemně. Má někdo námitek? Zdá se, že nikoli, takže budeme hlasovat. Nechám hlasovat o odstavci 15 s tímto ústním změnovým návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Nyní První poznací návrh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní závěrečné hlasování o návrhu usnesení. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní budeme hlasovat o šesti návrzích usnesení o třetím zasedání Rady OSN pro lidská práva. Pan Sala Franka požádal slovo, prosím. Děkuji vám, pane předsedající. V průběhu rozpravy, o které teď budeme hlas, eh, usnesení, o kterém teď budeme hlasovat, jsme konstatovali, že zemřel zedník eh, pan Zapata, a to po hladovce a letech nespravedlivého věznění, nelidského a krutého věznění. Paní komisařka Georgieva odsoudila energicky a rozhodně to, že k tomu tomu tvrdí došlo a já bych byl rád, abychom předali kondolenci příbuzným pana Zapaty. Toto umrtí se nemuselo udát. Sardo Sanchez, to je předseda výboru pro lidská práva na Kubě, to definoval jako skutečně zbytečnou smrt a my si přejeme, aby ti, možná v dobré víře, si neuvědomují, že lze zlepšit životní podmínky na ostrově a podmínky lidských práv, aby si to uvědomili. Děkuji. Děkuji vám. Samozřejmě budeme tady vyjádříme svoji soustrast. A není návrh GUE. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní Společný návrh usnesení pěti politických skupin. První poznací návrh. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh číslo dva. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Poznací návrh číslo čtyři. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní návrh číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pane Broku, máte slovo. Pane předsedající, vážení kolegové, chci přednést ústní pozměňovací návrh, který se týká odstavce 10. Chci, aby tam bylo oddělené hlasování. Uh, Totiž, aby to tak bylo, bylo v tomto, že přijetí tohoto konceptu, tohoto protokolu, který se týká standardu rasismu a xenofobie a všech form diskriminace, toto není správné. Já chci, aby jsme hlasovali odděleně, protože nechápu, že toto směšujeme a jasně neukáže, neukazujeme, že také diskriminace náboženských menšin je stejně důležitá jako ostatní typy diskriminace. Není možné nějakým způsobem e, se k tomu stavět jinak, jako kdyby to bylo něco méně ceného. Proto chci, abychom hlasovali odděleně. E, e, Vášení kolegové, pan Brok jste vystoupil s návrhem dílčího hlasování, ovšem tato žádost byla předložena po příslušné lhůtě. Proto je třeba, abychom nejprve hlasovali o tom, zda akceptujeme tuto žádost o dílčí hlasování pana Broka. Kdo je proto, abychom postupovali takto v dílčím hlasování? Tady jde tady pouze o procedurální aspekt. Souhlasíte? Kdo je proti? Zdrželi se? Musíme to zkontrolovat elektronicky. Nehlasujeme o podstatě dílčího hlasování, ale o tom, zda budeme konat dílčí hlasování. Je to jasné? Výborně. Budeme kontrolovat elektronicky, kdo je tedy proto, abychom měli dílčí hlasování. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Je to zamítnuto o několik hlasů, takže nebude dílčí hlasování o odstavce 10. A nyní budeme hlasovat o odstavci 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ověříme elektronicky odstavec 17. Hlasujte, prosím. Hlasování ukončeno. Přijato. 316 hlasů pro. Není návrh číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní odstavec 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 20. Kdo je pro? Pane Broku, prosím. Pane předsedající, zde chci oddělené hlasování. Chtěl bych o něj požádat. Martine, prosím, dej mi šanci. A chci, aby jsme několik slov vyškrtli, je to v poslední větě, totiž, aby jsme hlasovali odděleně o slovech do postojů EU, pak by to bylo doporučujeme, aby doporučení a ty po, o, poznámky a dialog EU s ostatní oběma stranami byly eh, v, v rámci multilaterálního forma. Já bych chtěla, aby se tedy týkalo těch slov eh, stanoviska EU. Vážení kolegové, budeme postupovat stejně jako před chvílí. Nejprve budeme hlasovat o tom, zda budeme postupovat v dílčím hlasování. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nebudeme tedy takto hlasovat. Vy jste se poučil. Dobrá, ověříme to elektronicky. Hlasujte, prosím o této žádosti pro dělčí hlasování u odstavce 20. Hlasujte tedy. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. 331 hlasů proti. Nyní hlasujeme odstavci 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Závěrečné hlasování. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení výboru pro ženy a rovnost mužů a žen ohledně akční platformy OSN pro rovnost mužů a žen Peking plus 15. Odstavec 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec číslo 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní poznací návrh číslo dvě. ve dvou částech. První část nejprve, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Poznací návrh číslo 3, opět ve dvou částech. Nejprve první část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ověříme se to elektronicky. Hlasujte prosím o první části návrhu číslo 3. Hlasování je uzavřeno. Přijato. Druhá část trojky, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část poznacího návrhu číslo 3. Kdo je pro? Zvedněte prosím ruku proti. Myslím, že to je přijato, ale raději to ověříme elektronicky. Takže hlasujte, prosím. Hlasování ukončeno. Přijato. 430 hlasů pro. Odstavec číslo 10. Jmenovité hlasování. Hlasujte, prosím. Hlasování ukončeno. Přijato. Potenciál číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Úvodní ustanovení E. Kdo je pro? Promiňte. Ano, bylo to Ečko. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Úvodní ustanovení F. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Po, pozici, návrh číslo 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Závěrečné hlasování. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Blahopřeji. Nyní budeme hlasovat o zprávě pana Maňky o odhadu příjmu a výdajů pro opravný rozpočet číslo 1 lomeno 2010 oddíl Evropský parlament. Hlasujeme jmenovitě o návrhu usnesení. Hlasujte, prosím. Hlasování je ukončeno. Přijato 430 hlasů pro. Blahopřeji zpravodaji. A poslední dnešní hlasování se bude týkat zprávy paní Maria Ročeu Patrao Neves o zelené knize o reformě společné rybářské politiky. Návrh číslo 23 jmenovitě. Hlasujte, prosím. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. Číslo 24 jmenovitě opět. Hlasujte, prosím. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. Číslo 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Poznací návrh číslo 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Poznací návrh číslo. A ověříme to elektronicky. Tu 34. Hlasujte, prosím. Hlasování ukončeno. Přijato. 309 hlasů pro. Není poznací návrh číslo 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozněcí návrh číslo 6. Kdo je pro? Promiňte, jmenovitě, ano. Hlasujte, prosím. Hlasování ukončeno. Zamítnuto 365 hlasů proti. Nyní odstavec 12. Hlasujte, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ověříme si odstavec 12. Hlasujte, prosím, elektronicky. Hlasování ukončeno. přijata. 343 hlasů pro. Ještě připomenul, že ani jednou jsem se nespletl. I just... We can, we can check on this. I can vote on, I can... Můžeme to zkontrolovat. Můžeme o tom hlasovat pokaždé znovu. Tropologie 13 με ονομαστική κλίση. Poslanci návrh číslo 13 jmenovitě. Hlasujte, prosím. Hlasování ukončeno. Zamítnuto 295 hlasů proti. Nyní poslanci návrh číslo 7 jmenovitě. Hlasujte, prosím. Hlasování ukončeno. Přijato. Poznací návrh číslo 31 jmenovitě. Hlasujte, prosím. Hlasování ukončeno. Přijato. Poznací návrh číslo 35. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme elektronicky číslo 35. Hlasujte, prosím. Hlasování ukončeno. Přijato. 324 hlasů pro. Pozici návrh číslo 14. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Odstavec 25, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Poznací návrh číslo 15, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Odstavec 32, jmenovité hlasování. Hlasujte, prosím. Hlasování ukončeno. Přijato. Odstavec 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstav... Poznací číslo 16, jmenovitě. Hlasujte, prosím. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. Poznací návrh číslo 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Poznací návrh číslo 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Poznací návrh číslo 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Odstavec 47. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Poznací návrh číslo 18. Jmenovitě. Hlasujte, prosím. Hlasování ukončeno. Přijato. Odstavec 56 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 57. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňující návrh číslo jedna jmenovité hlasování. Začínáme. Konec hlasování. Přijato. Pozměňující návrh číslo 25 jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Odstavec 75 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 32 jmenovité hlasování. Začínáme hlasovat. Konec hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 26, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Číslo 33, jmenovité hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Tím 39 odpadá. A dostáváme se k odstavci 86. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 19, minovité hlasování. Začínáme hlasovat. Konec hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 40, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Odstavec 99, jmenovité hlasování. Zahajuji. Konec hlasování. Přijato. Odstavec 101. Pro. Proti. Zdrželi se? Přijato. Odstavec 102. Jmenovité hlasování. Začínáme hlasovat. Konec hlasování. Přijato. Odstavec 104. Pro. Proti. Zdrželi se? Přijato. Odstavec 106. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 8. Jmenovité hlasování. Začínáme hlasovat. Konec hlasování. Zamítnuto. Odstavec 111. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 114. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňující návrh číslo 27. Jmenovité hlasování. Začínáme hlasovat. Konec hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 28. Pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Jmenovité hlasování odstavec 121. Začínáme hlasovat. Konec hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 41 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. Odstav... Postěňovací návrh číslo 20, jmenovité hlasování. Začínáme hlasovat. Konec hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 21, jmenovité hlasování zahajuji. Konec hlasování. Přijato.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 Konec hlasování. Zamítnuto. Původní text, odstavec 135 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh číslo 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 30 pro jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 9 pro. Proti. Zdrželi se. Elektronicky ověříme. Je to pozměňovací návrh číslo 9. Zahajuji Konec hlasování. Přijato 310 hlasů pro. Pozměňovací návrh číslo 2, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 3, jmenovité hlasování. Začínáme hlasovat. Konec hlasování. Zamítnuto. Úvodní ustanovení G pro, proti, zdrželi se, přijato. Úvodní ustanovení L jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Úvodní ustanovení R. Jmenovité hlasování. Zahajuji. Konec hlasování. Přijato. Úvodní ustanovení X. Pozměňovací návrh číslo 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. Chce to někdo nechat ověřit? Je to úvodní ustanovení X ve dvou částech. První část pro, proti, Zdrželi se? Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh číslo čtyři, jmenovité hlasování, zahajuji. Konec hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 5, jmenovité hlasování, zahajuji. Konec hlasování. Zamítnuto. Podní ustanovení AS ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Úvodní ustanovení U. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní budeme hlasovat e, o návrhu usnesení. Je to jmenovité hlasování. Zahajuji. Konec hlasování. Přijato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 Nyní bych chtěl ještě přednést několik sdělení. Náš společný postoj je, že eh, již známe tedy postoj Rady a komise, co se týče prvního čtení a název odpovídajících dokumentů bude zveřejněn v protokolu, tedy v zápise. Lhuta začíná běžet pro parlament, začíná běžet zítra. So that's it? Is there one? That's it. All right. Λοιπόν, προχωράμε στις αιτιολογήσεις ψήφου. Eh, a nyní se dostáváme k vysvětlení hlasování a jako první je na řadě zpráva paní Valean. Slovo má pan Balcov. Pane předsedající, žádám vás o dvouminutovou přestávku, aby kolegové mohli jednu minutu. Dostanete jednominutovou přestávku, říká, říká předsedající. Uh, Vážené kolegyně a kolegové, bude následovat vysvětlení hlasování. Prosím, um, odeberte se ke konverzaci mimo sál.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 Προχωράμε Προχωράμε σε επεξηγήσεις ψήφου έκθεση κυρίας Βαλεάν. Πρώτος ο κύριος Μπάλτσο. Για ένα λεπτό. Stáváme se k vysvětlení hlasování k zprávě paní Valean. Prosím. Je pozitivní, že to bude toto nařízení, protože v něm budou určité údaje sebrané z členských států ohledně vytváření infrastruktury v členských státech a na komunitární úrovni budeme tedy eh, schopni eh, zjistit, jaká jsou pojitka mezi jednotlivými aktéry a umožnit lepší fungování trhu. Evropský parlament ale schválil stanovisko, které je naprosto odlišné. Cílem nařízení je totiž, aby Iniciativy na komunitární úrovni byly neutrální a nezasahovaly do fungování trhu. To znamená, že většina parlamentu eh, se nepoučila z krize a potvrdila neoliberální dogmata a všechno ponechává rukou volného trhu. To je nepřijatelné. Äh, Já na jednu minutu. Pane předsedající, fungování infrastruktur v Evropské unii je rozhodující pro odpovídající rozvoj Unie směrem k pobytu. Potřebujeme bezpečnost eh, dodávek potravin, potřebujeme společnou bezpečnostní politiku a proto všechno je energetická politika zásadní. Již z tohoto důvodu je naprosto nezbytné, aby Evropský parlament se nejen na této diskuzi potílel, ale rozhodujícím způsobem spolurozhodoval. A proto prosím a vyzývám komisi, aby přestala sledovat politiku blokády a nechala parlament spolurozhodovat. Děkuji. Eh, Pan Čárnecké na jednu minutu. Děkuji, děkuji vám. Prudko. Eh. Bude to stručné, pane předsedající. Samotná myšlenka je správná. Zejména se mi líbí to, že se má vykonávat tlak a zdůrazňovat aspekt ochrany životního prostředí. Otázka ochrany životního prostředí je důležitým argumentem, jedním z argumentů, které jsou užívány i proti e, severnímu e, produktovodu. A to je ovšem jeden argument. Při podpoře tohoto projektu bychom si však měli uvědomovat, že v politice bychom neměli být pokrytečtí, zejména v tomto případě jsme ukázali hodně pokrytectví. Pan Paška, prosím. Děkuji za slovo, vážený pan předsedající. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Začátkem roku 2009 se ukázalo, že Evropská unie a členské země E, nejsou schopné se navzájem pomáhat při výpadcích elektřiny či plynu. Ukázalo se, že energetické sítě na západě a východě nejsou navzájem propojené, mají odlišné parametry a nejsou navzájem kompatibilní. Proto je dobře, že členské země a dodavatele e, surovin budou poskytovat e, informace o své schopnosti dodávat, dodávat surovinu Eh, tyto informace budou poskytovány Evropské komisi, která poté vyhodnotí nedostatky sítě a rizika pro energetickou bezpečnost Evropské unie a bude moci informovat jednotlivé země o tom, jaké jsou rezervy v jejich energetických systémech a sítích. Z tohoto důvodu se domnívám, že je potřebné, abychom podpořili iniciativu Rady a Komise, pokud je o sběr a poskytování, dodávání informací z oblasti energetiky, bude to ku prospěchu Evropské unie. Děkuji. A nyní usnesení o Ukrajině. Pan Uspaskyš na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedající. Chci zdůraznit osobní podporu výsledkům voleb na Ukrajině. Jsem velmi rád, že lidé dali příležitost vyjádření svobodné vůle je zjevné, že na Ukrajině nejen orgány, ale také lidé si přejí jít cestou demokracie. Také doufám, že tyto volby přivedou Ukrajinu blíže k Evropské unii. A že to tež přispěje k vybudování mostu mezi Evropskou unii a Ruskem. Myslím, že by nám to mělo být zvláštní příčinou radosti. Také doufám, že vízový režim s Ukrajinou bude zrušen. Pan Kalinovský, prosím. Pane Rezo- Pane předsedající, usnesení o situaci na Ukrajině je vyvážené a poskytuje objektivní přehled o situaci. Můžeme Ukrajině přát jen mnoho úspěchů v překonání problémů a rozdělení ve společnosti ve prospěch budoucnosti této země. Rád bych uvedl, že pan Stefan Bandera byl jmenován ehm, státním hrdinou. Já si myslím, že to je důležité. Stefan Bandera a organizace, které byly vyznamenány, byly zodpovědné za etnické čistky zaměřené proti polským občanům. 20 tisíc Poláků eh, přitom eh, zemřelo. Přejeme Ukrajině všechno dobré, ale domnívám se, že tyto historické události je třeba odsoudit. Paní Lukačevská. Děkuji pane předsedající. Byla jsem pozorovatelkou za Evropský parlament u prvního kola ukrajinských voleb a musím říci, že ukrajinská společnost se vedla velmi dobře. Volby byly transparentní, demokratické, navzdory změnám ehm, zaváděným do volebního systému na poslední chvíli. Ukrajina dnes potřebuje politickou a hospodářskou stabilitu a proto respektovat rozhodnutí E, Ukrajinců je nutností. Měli bychom podpořit kroky, které pomohou Ukrajině překonat přetrvávající problémy. Evropská unie by měla vyslat e, jasný signál v tom smyslu, že dveře EU jsou Ukrajině otevřeny. Pokud si přejeme Ukrajinu jakožto členskou zemi, tak bychom měli začít zrušením vízového režimu. A já doufám, že to potom urychlí práci na dalších krocích a proto jsem hlasoval pro usnesení. Děkuji. Pan Čarnecký na jednu minutu. Pane předsedající, dámy a pánové, měl jsem to potěšení, že jsem byl mezi pozorovateli při prvním a druhém kole voleb, jak letos, tak jsem tam byl i dříve při jiných volbách a měli bychom opravdu se chovat Ukrajině jako k partnerskému státu. Neměli bychom se snažit zasahovat do postojů ukrajinských voličů. Jsem přesvědčen, že prohlášení jednoho z představitelů skupiny ALDE bylo nevhodné, prohlásil, že nový mm, prezident bude zaměřený na Moskvu, zatímco eh, Mm, prezident Ukrajiny eh, na své první zahraniční cestě naštěví Brusel. Musíme se držet faktů a dívat se na Ukrajinu jako na partnera. Velice rád jsem vyslechl slova nového prezidenta, který řekl, že že pošle na radu ten dekret, o kterém mluvil pan Kalinovský. Pane předsedající, já si myslím, že tento návrh usnesení je v podstatě takovým pokusem se vměšovat do vnitřních politických záležitostí Ukrajiny. A to usnesení je rozporuplné, protože jsem hlasoval proti němu. Zbuzuje to dojem, že Ukrajina, pokud, se bude pokud bude navazovat stavit s Evropskou unii, že to bude pro ní pouze nevýhodné. My ovšem musíme hledět i na tu umstrukt, na tu restrukturalizaci, ke které došlo v rámci voleb. Já jsem tedy hlasoval proti. Chci poukázat na to, že podobné jevy jako v Ukrajině máme i v dalších zemích, například v baltských zemích a že Evropský parlament na tomto poli nese velkou zodpovědnost, zejména co se týče usmíření situace a vyřešení válečných zločinů. Děkuji a nyní pan Paška na jednu minutu. Slovo, pan předsed... Děkuji, pane předsedající. Politické vedení Ukrajiny se změnilo. Ukrajinské obyvatelstvo se ale nezměnilo. Je sice chudé, ale žije v zemi, která je velice bohatá, má obrovskou perspektivu. Z tohoto pohledu by Evropská unie měla podle mne pokračovat v dialogu s Ukrajinou a usilovat o intenzivnější a efektivnější dialog. Ukrajina opravdu potřebuje pomoc od Evropské unie. Potřebují to především tamní lidé, ne politici. Spolupráce Ukrajiny a Evropská Evropské unie může přinést velice silný tandem a spolupráci a ekonomický přínos. Přimlouvám se tedy za výše, vyšší iniciativu v této oblasti. Pan Henen, vy jste měl slovo dvakrát, tedy budete mít slovo dvakrát nyní k Ukrajině a potom k Valean, ke zprávě paní Valean. Takže nejdříve se vyjádřete k Ukrajině. Děkuji, pane předsedo. Sovětský komunismus byl nejvražednější eh, ideologií eh, v lidské, lidských dějinách. Zabil více lidí než kterýkoliv jako jiný politický systém. A velkou část těchto obětí pocházelo právě z Ukrajiny. Tato eh, tragédie ještě pokračuje. Ukrajina takto zdědila hranice mezi dvěma největšími eh, bloky, mezi tedy západní části Evropy a eh, východní části Evropy. Co je nejúžitečnější, abychom udělali pro tuto zemi? To, že jí otevřeme náš trh. Ukrajinci jsou pilní a vzdělaní lidé, kteří za relativně nízkou cenu mohou eh, prodávat do evropského eh, trhu, pokud jim uvolníme náš eh, trh. My ale naopak eh, budeme ještě větší potíže a mm, překážky. Oni to od nás nežádají, oni od nás nežádají nějaké příručky, oni jenom chtějí, aby se mohli sami uplatnit. Ano. A dále tedy ještě jedna minuta ke zprávě paní Valean, pan Henen. Děkuji. Je zcela lidské, že když se stane něco nečekaného, snažíme eh, se to zapracovat do stávajícího rámce. Psychiatrové na to mají na to eh, svůj vlastní název, je to kognitivní disonance. Když eh, se hlasovalo ne proti Eh, Evropské unie říkalo se, že lidé si přejí více Evropy. My jsme v krizi, protože nám došly peníze, my jsme všechno spotřebovali, všechny finanční prostředky v našich státních kasách, všechny úvěry. A tak se říká, že potřebujeme více, potřebujeme více evropských struktur, potřebujeme vyšší rozpočty. Pane předsedající, to je další dávka medicíny, která přinesla samotnou chorobu. To je vidět od 70. let, kdy tento proces začal. Vedlo to ke stagnaci, zvyšování nezaměstnanosti, k eh, poklesávání HDP. Eh, Nyní se dostáváme k, k priority Evropského parlamentu s ohledem na zasedání Rady OSN pro lidská práva a slovo má paní Andreskiene na jednu minutu. Děkuji, pane předsedající. Já jsem podpořila usnesení a e, jakožto jedna z navrhovatelek celého dokumentu chci učinit pár připomínek ke Goldsonově zprávě, což je také obsahem usnesení. Goldsonová zpráva opět ukázala, že vyšetřování prováděné samotnými zasvářenými stranami e, jsou sotva, kdy nestrana objektivní. Zpráva dosti explicitně hovoří o tom, že žádná ze stran neprovedla adekvátní, efektivní vyšetřování Eh, údajných eh, nebo tedy obvinění z, z válečných zločinů, kterých se dopustily těch ozbrojené složky. Eh, vítáme skutečnost, že zpráva byla nedávno zrevidována a stala se méně kontroverzní a přijatelnější. A myslím si, že bychom se měli vyhodit po naučení, že bychom se měli snažit, aby Evropská unie byla více zapojená do toho procesu nejenom pokud je o vyšetření těch podezření na trestné činy či válečné zločiny a měla by být proaktivní, eh, proaktivním členem kvarteta pro Blízký a Střední východ. Děkuji, pan Kastler. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, Rád bych ve jménu EPP a zejména ve jménu mého kolegy Elmala Broka konstatoval, že jsme opravdu, že nás opravdu naprosto ohromilo, že nebylo přijat návrh usnesení, pozměňovací návrh v tom, že by do toho té zprávy měly být zapojeny náboženské a zejména křesťanské menšiny. Je opravdu strašné, že se vždy vyslovujeme k otázkám lidských práv, ale že nechráníme menšiny, které jsou pro nás sledovány z náboženského hlediska. To je opravdu, opravdu politování hodné, že se nám to dnes nepodařilo zapojit do usnesení a je to tak důležité, důležité téma pro budoucnost světa, protože pokud nedokážeme ochránit menšiny, ať už jsou menšinami z jakéhokoliv důvodu, tak v tomto případě nebude Evropský parlament něčím, co bude vždy symbolizovat ochranu lidských práv. Proto jsem tedy hlasoval proti, protože není možné z toho výjímat náboženské menšiny. Děkuji. Děkuji a nyní na jednu minutu pan Paní Ester, ráda podpořila to, co řekla pan Kastler. jsem, doufala jsem v odlišný výsledek hlasování. Bohužel většina v parlamentu rozhodla obráceně, že tedy nebude poskytována stejná ochrana náboženským menšinám, které mají eh, stejný význam jako jiné menšiny. Evropská unie se musí eh, zamyslet nad UNHRC touto radou, která ne, vůbec není neutrální a straní e, různým e, aktérům. Jasným příkladem toho je Goldstoneová zpráva, která byla využita lidmi pro jejich vlastní politický program. Nedávné usnesení proti Izraeli o tom jasně vypovídá, proto se na to musíme zaměřit jako Evropský parlament. Pan Helena, jednu minutu. Pane, vážený pane předsedající, od konce eh, studené války se objevila revoluční nová doktrina, která se ujala eh, v OSN. Vznikla tedy představa, že zákony by neměly eh, vznikat a vycházet z národní legislativy, z národních parlamentů, které jsou spojeny s obyvatelstvem, ale že by měly být vnucovány mezinárodní technokracií právníků, kteří se odpovědí jenom svému svědomí. Tady vlastně jde o zvrácení 300 let demokratického vývoje. Vzdalujeme se představě, že lidé, kteří přijímají zákony, se musí nějakým způsobem eh, zodpovídat eh, během voleb eh, obyvatelstvu. A vracíme se k předmoderní představě, že zákonodárci by se měli zodpovídat pouze Eh, stvořiteli či sobě samým. Prostřednictvím těchto nástrojů, jako jsou různé kodexy eh, lidských práv, vlastně mezinárodní byrokracie může zasahovat i do hranic svrchovaných států a může vnucovat svá, své přání, své představy, i když jsou v rozporu s představami eh, místního obyvatelstva. Chci citovat soudce, který byl jmenován za Regana na nejvyššího soudce, který hovořil o státních převratech, eh, laskavých, jemných, pomalých, ale přesto státních převratech. Díky a není zpráva, respektive usnesení k Pekingu plus 15. Dávám slovo panu Papa Nikoleu na jednu minutu. Vážený pane předsedající, otázka rovnosti mužů a žen dnes naráží eh, na další potíž. Evropská unie dosáhla pokroku v oblasti rovnosti mužů a žen, ale hrozí, že tento pokrok bude oslaben nebo dokonce zvrácen aktuální krizi. Politiky, které zavádíme a provádíme, eh, mohou tomu zabránit. Mohlo by to také umožnit překonat recesi a zahájit obnovu hospodářství. Politiky, které podporují rovnost mužů a žen, si zaslouží naše podporu. Musí mít podporu nás všech, eh, podporu odhodlanou, eh, zvláště vzhledem k obtížné hospodářské situaci. Eh, pan předsedající, a nyní zpráva o rozpočtu, o právném rozpočtu pro 2010. Dávám slovo panu Vanekemu na jednu minutu. Děkuji, pane předsedající Myslím si, že my jakožto parlament bychom se měli opravdu stydět. Když se podíváme na jaké změny rozpočtu jsme dnes schválili. Všechny evropské země si nyní stěžují, protože mají strašlivou finanční krizi, lidé masově ztrácejí pracovní místa, ale co děláme my? My jsme si poskytli více prostředků, tak abychom mohli mít větší náklady a více personálu. A to vše jde na úkor daňových poplatníků. Všichni víme, že tyto dostatečné finanční prostředky a tyto dostateč, dodateční pracovníci slouží pouze tomu, aby socialisté, kteří vlastně prohráli v posledních volbách, byli dobře zajištěni. To, takové věci jsme už dříve sledovali u politických nadací a dalších stran. To je velice zvláštní, že vždy si nalezneme na argumenty pro to, abychom jakožto instituce odebrali daňovému poplatníkovi další a další peníze. Děkuji a nyní zaguje na dvě minuty pan Počtas. Děkuji, pane předsedající. Rád bych řekl, že opravný rozpočet, který jsme právě přijali, 13,1 milionů a má to vstupit v platnost od 1. května, a to není příliš moudré rozhodnutí. Část toho se týká zlepšení e, situace v oblasti lidských zdrojů pro výbory a kluby v parlamentu, to je 4,5 milionu, a o tom je možné eh, se bavit, protože to o tom je možné přemýšlet, protože Lisabonská smlouva znamená navýšení pravomocí parlamentu, ale to navýšení o 8 milionů v oblasti zdrojů pro poslance na to, aby na nábor asistentů, například na to budeme mít příští rok v rozpočtu 16 místo 8 milionů eur, to je opravdu nadměrné. Také proto, že v příštím roce navíc dojde k navýšení o 1,5 tisíce eur pro poslance měsíčně. A v době, kdy dochází k na nezaměstnanosti a vypukává a vypuká nám sociální krize v některých členských zemích, asi není moudré si navyšovat prostředky pro poslance, když zároveň nemáme potřebnou odvahu, abychom škrtali ve výdajích, což je naším právem jakožto europoslanců. Máme zcela takové důvodné právo. Já vůbec nechápu, že europoslanec na cestách může dostat 300 eh, eur eh, na tyto výdaje. Navíc k dalším dávkám a příspěvkům. A to všechno navíc je nezdaněné. Já si myslím, že se musíme bavit o tom, jak Eh, zlepšit eh, naše prostředky pro výkon eh, legislativní práce, ale nemáme právo se obracet zády nebo plivat do obličeje běžným občanům Evropy, kteří prochází tak těžkou dobou. Velice rád se shodnu s panem Portašem a GUE NGL o této věci. Všude po Evropě, po Tyrska až po Lotyšsko, vlády stěží reagují eh, na eh, krizi. My ale v Evropském parlamentu masivně navyšujeme naše výdaje, jak v absolutních, tak relativních eh, cifrách. Ať už se jedná o peníze poskytované poslancům, tak pro zaměstnance. A to je velice zajímavá věc zde v tomto novém rozpočtu. Říká se, že potřebujeme více peněz, protože Lisabonská smlouva vytvořila nové zodpovědnosti Evropského parlamentu. Ano, já vím, že to je pravda, ale i my teď vidíme, že byrokracie se rozšiřuje a tím se posiluje potřeba další demokracie. Takže Lisabonská smlouva přináší další práci eh, pro eh, lidi, kteří, eh, tisíce lidí, kteří, kteří nyní závisí na Evropské unii pro, pro své vlastní živobytí. Co na to říkají naši eh, voliči? Já bych rád eh, viděl, jakým eh, způsobem a zda by voliči souhlasili s takovýmto způsobem vynakládání prostředků. A nyní zelená kniha o reformě společné rybolovné politiky. Dávám slovo panu Uspaskyšovi na jednu minutu. Děkuji, pane předsedající. Dal já vítám rozhodnutí o společných pravidlech v rybářské oblasti. Ryby stejně jako další eh, zvířata žijící ve volné přírodě nemohou eh, být vymezena do určitého prostředí, proto těžko můžeme říci, zda některá země dbá o své přírodní zdroje více než jiná. To je otázka diskuze. Podle odborných údajů můžeme konstatovat, že velká část eh, rybol, rybích druhů se ocitá v nebezpečí vyhubení a je třeba, abychom přijali spoledna, společná rozhodnutí. Nejen na úrovni Evropské úrovni, unie, ale na celosvětové úrovni. Tento krok Evropské unie tedy je vítán, je to dobrý příklad pro třetí země. Doufám, že toto rozhodnutí, které také vypovídá o schopnosti společné analýzy, se eh, bude přeneseno na rybolovné eh, podniky a eh, do jednotlivých států, nehledě na jejich velikost. A doufám, že toto rozhodnutí bude pomáhat k ochraně ohrožených živočišných druhů. Nyní pan Dot na jednu minutu. Uh, Děkuji, vážený pane předsedající. Není mi, nebylo mi dnes žádným potěšením hlasovat proti zprávě, která obsahuje řadu potenciálně pozitivních aspektů pro budoucnost našeho rybolovu. Nicméně zůstává pravdou, že pro eh, moji naše rybářské odvětví, společná politika rybolovu eh, není prospěšná, protože pravidelně každý rok se diskriminují irští rybáři tím, že se jim snižují kvóty. Eh, už 11 let dochází k dočasnému uzavírání a z více jak 40 eh, velkých rybářských lodí máme už jenom asi 6 a přitom hovoříme stále o nadměrné kapacitě. Pokud se pravidla pro Severní moře vztahují na Irské moře, a uplatňuje se přístup, který není veden informacemi z terénu eh, nebo eh, se zakazují některé typy sítí. Ano, někde to má dobré důvody, ale, ehm, ale často se to zavede jako nová norma, aniž by se jasně komunikovalo o dopadech tohoto, těchto nových rybolovných postupů. Takže přestože souhlasím s některými aspekty zprávy, pane předsedající, musela jsem hlasovat proti. Děkuji. Děkuji a nyní paní Andrej na jednu minutu. Děkuji, vážený pane předsedající. Já jsem hlasovala e, pro e, zprávu o zelené knize o reformě společné politiky rybolovu. Domnívám se a doufám e, tedy, že Evropský parlament dnes přispěl k lepšímu životnímu prostředí v mořích a k obnově rybovné politiky. Evropský parlament ví, že 20 druhů ryb je na pokraji vyhnutí. Pokud nezreformuje svůj způsob rybolovu, tak tyto druhy skutečně vymizí. Víme přitom, že je možné o 86 zvýšit zdroje ryb, pokud zavedeme omezení rybolovu. Rovněž víme, že 18 všech druhů ryb je ve velmi nepříznivém stavu a vědci se domnívají, že bychom měli ukončit jejich výlov. Doufám, že se nám podaří nejenom reformu eh, dát na papír, ale také ji potom provádět v praxi. Pan eh, Takula. Děkuji především. Bych rád poznamenal, že zelená kniha o eh, rybolovu byla zralá na přeskum. A kolega Karl Haglund za naši politickou skupinu o tom hovořil. Já bych rád upozornil na největší výzvy, které se týkají rybolovu a vůbec stavu naší, našich vod. Slyšeli jsme mnohé o pirátských rybářích v evropských vodách. To, co my potřebujeme, je zjistit, jak můžeme organizovat, uspořádat rybolov tak, aby byl udržitelný. A proto Evropská Unie se musí zaměřovat na udržitelnost, na uchovávání eh, živočišných druhů, zejména lososa. Potřebujeme programy, které bude možné využívat a jejich prostřednictvím zajišťovat, že tento druh stejně jako další místní druhy budou uchovány a že je budeme moci eh, nadále lovit. Pan Hanan. Po 11 let v tomto parlamentu jsem protestoval proti společné rybolovné politice i negativním dopadu na moji vlastní zemi. Velká Británie má 65 eh, rybních zásob a Dostali jsme ale jen 25% eh, kvotu, která pak se dostane na 15% eh, podle nového kvotového systému. Ten argument je čistě akademický, protože eh, ryby v podstatě už zmizely. A mizí ryby i, i ty, které kdysi bývaly velice běžné. Rybářům je třeba dát důvod, aby se chovali k rybám jako k udržitelnému zdroji. V Evropě dochází k té tragédii, že říkáme, že to je společný zdroj, ke kterému mají všichni lidé přístup. Je třeba, abychom eh, pevněji stanovili eh, pravidla tak, aby eh, mohly být správným způsobem udržitelně užívány tyto zdroje než tato um, akademická diskuze eh, skončí, tak eh, naše, naše přístavy už budou osiřelé lodě taky. Děkuji. Zápis dnešního zasedání bude k dispozici při příštím, v rámci příští zasedací periody. A pokud nikdo nemá žádné námitky, tak rozešleme usnesení, které jsme dnes přijali. A tím ukončuji zasedání a přeji vám hezký zbytek týdne.